Good afternoon, guten Tag. Wir sind in einem riesengroßen Raum. Dobré odpoledne, jsme ve velkém sále, který nikdy nezaplněme, i kdybychom tady byli kompletní. Nicméně mě těší, že dorazilo pár kolegyň a kolegyň, kolegů a kolegyň. Máme poměrně jednoduchý pořad jednání, ale přesto může být obtížný. Pokud jde o tlumočení, tak vše, kromě švédštiny, estonštiny, litevštiny a lotyštiny a maltéštiny. Všechny ostatní jazyky jsou k dispozici pro tlumočení. Kromě toho naše zasedání je vysíláno po internetu, tak proto se prosím chovejte slušně, jako vždy. Nerýpejte se v nose, ne, neusínejte a podobné věci. Dovolte, abych vás informovala o tom, že před minulý týden jsme byli s malou delegací v kulturním městě eh, v Esenu, paní Takula a já. Máme zprávu o této návštěvě, ta zpráva je k dispozici vám a mohu říct, že to bylo opravdu vynikající. Seznámili jsme se s eh, činnostmi, které probíhají v tomto kulturním hlavním městě. Viděli jsme, jak těch 53 eh, eh, měst je činno v tomto hlavním městě kultury. Dopadlo to velice dobře a myslím si, že to je eh, takový model pro budoucnost. Také jsme se dozvěděli, co bude probíhat v Esenu v roce 2010, podobně jako v Lucemburku a v Sársku. A byli jsme svědky toho, jak se stará průmyslová města mohou využívat pro kulturní účely a jak dokáží eh, také přitáhnout lidi. Byla to třeba budova opery. Ta budova opery byla postavena finským architektem. Nicméně ty kulturní památky, nové muzeum, eh, budova celního cechu, celního spolku a v dole Zollverein, tak jsme se uvědomili, že eh, vlastně eh, dneska už lidé nemají možnost podívat se do dolů. Byla to opravdu skvělá zkušenost s těmi kulturními událostmi. Máte to ve svých podkladech. A poslední poznámka se týká následujícího. Dneska večer jste pozváni na eh, kulatý stůl, který se týká kulturní politiky. Bude to v sále Jehuda Mehunin. Bylo, začíná to v půl osmé, asi do 21 hodin se tam tato událost bude trvat, takže ti, kdo budou chtít jít sledovat fotbalové utkání, mohou samozřejmě jít, ale já zůstanu. Účast přislíbilo, opravdu přislíbilo více jak 60 lidí tak eh, prosím, přijďte. Někteří z našich kolegů se snažili a eh, snaží eh, tyto kulturní vztahy rozvíjet a opravdu se tam bude mluvit o kultuře. To je důležité a výbor pro kulturu určitě na to má zájem. Bude to bohužel jenom v angličtině, bude to v sále Jehudy Mehunin, kde určitě je možnost pro dialog spíše než to, aby se lidé bavili eh, jak formálně. Dneska budeme mluvit o eh, žurnalistice a nových médiích, vytváření evropské veřejné sféry. Spravodajkou je eh, paní Morten Lekegaard. Máme řadu pozměňovacích návrhů a kompromisních návrhů. Dneska budeme hlasovat manuálně, tak bych vás požádala, abyste si připravili své hlasovací karty. Jakmile k tomu dojde, tak nechci, abyste začali někde hledat. Takže teď bych ráda předala slovo kolegyni Leky Gard k několika úvodním poznámkám. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že už se o té zprávě řeklo dost, tak to nechci prodlužovat. Chtěl bych jenom pár lidem poděkovat dopředu. Samozřejmě, že bych chtěl poděkovat všem, kdo se zapojil do této práce na zprávě. Zejména chci poděkovat stínovým zpravodajům za, za angažovanost v tomto procesu Měli jsme několik vysoce užitečných zasedání a diskuse na základě vašich mnohých pozměvacích návrhů. Chci také poděkovat komisi a zástupci komisi za velice konstruktivní a otevřený přístup. Nevím, jestli se to mělo očekávat, ale každopádně i s nimi ta diskuse probíhala velice užitečným způsobem. Musím také poděkovat eh, sekretariátu za velkou spolupráci a v neposlední řadě samozřejmě děkuji i mým velice schopným asistentům za podporu a tvrdou práci v tomto vysoce intenzivním procesu. Doufám, že všechny tyto snahy se dnes obrazí i v hlasování, ale to se teď ukáže. Děkuji. Also wir machen jetzt keine Diskussion. Wir stimmen jetzt ab. Die Diskussion haben wir schon gehabt. Ale teď už ne, není žádná rozprava a bohužel teď už uh, uh, se k tomu nemůžeme vyjadřovat. Eh, to vždycky je třeba uh, v době, když se k tomu dostaneme. Máme tady o jednoho poslance EPP navíc. Kdo se dobrovolně vzdá um, práva hlasovat? Paní Hana? Nebo kdo? Bo já akorát? A tak dobře tak se omlouvám, byla jsem milně informována. A, ale máme tady ještě eh, o jednoho komunistu navíc. Takže kdo se nezúčastní, a vy se nezúčastníte. Dobrá. Tak nám prosím v tom dělejte nepořádek, nebo tady budeme mít problémy.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 12.8. k Mám bych prosím dostal hlasovací seznam EVV? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Musíme uvěřit. Zahajuji hlasování. Končím. 11, 11, zamítnuto. 48. Dokud to nefungovalo. Tak ještě jednou. Tak uh, si to zapíchněte vedle. Sedni si tam, Matulo, dozadu. A Takže ještě jednou, prosím. 47. Kdo je pro? Hlasujeme teď. Končím hlasování. 16 pro, 12 proti. Přijato? No vyjde. Všechno jde až na podruhé. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže se dostáváme k odstavci eh, pardon, ke, 49, eh, ke 40, 59. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 9 proti, přijato. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 63. 64. 65. Jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 66 staženo, 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 2.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 80 a 81 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 83. Kdo je pro? Co je přijato? Takže to tady odpadá, tak se omlouvám. 84. Kde pro 84? A kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 95 a 96 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kdo je pro? Od, odpadá, pardon. Tak, 98. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto 99. Vedou částech. První část, kdo je pro? Palierli, prosím. Já bych ráda stáhla tento pozměňovací návrh a navrhla ústní pozměňovací návrh, který zní takto. Jsem to, uh, já jsem to slyšel, ale ostatní ne. No, nikdo to nemá. Tak já to možná ještě jednou přečtu. Pokud budete někdo proti, tak to nemůžeme udělat, takže já to ještě jednou přečtu. Uznává důležitost Euronews a rozšíření jeho jazykového pokrytí, aby se pokryly všechny členské státy EU a v závorkách a další. A a má být modelem zápisné televizní eh, žurnalistiky, která bude prosazovat objektivitu informování, kvalitu v politice a transparentnost v reklamě. Pan Loligard. Well, I, I don't mind. Uh, Mně to nevadí. Mně to prostě nevadí. Jenom se zamýšlím nad tím textem, ale Ale teď se bavíme o tom, jestli no, to jako odpovídá tomu textu nebo ne, tak v pořádku, v pořádku. Dobrá, říká paní předsedkyně. Ještě pan Kavada? Une simple remarque à ma collègue qui vient de eh, Paní předsedkyně, jenom krátkou poznámku ke kolegyni, která předložila ten ústní pozměňovací návrh. Já si nemyslím, že Euronews eh, se stane eh, nezávislou televizní stanicí, protože už takovou je. Jde spíše o to, aby nadále byla nezávislou televizní stanicí. Souhlasíte? Ano? Paní Hannibal? My jsme požadovali oddělené hlasování ale když teď máme ústní pozměňovací návrh, tak nepotřebujeme s oddělen hlasování. Takže budeme e, e, hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu tak, jak byl tedy ústně pozměněn, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Číslo 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro,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 jsou to pozměňovací návrhy 112 a dále, které kdo je pro, proti, zdrželi se, takže přijato. 120, 121 tím pádem odpadá a 122 rovněž. Takže 123. Pro první část je kdo? Proti, zdrželi se přijato. A druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 124, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Nebylo to jasné, takže zahajuji elektronické hlasování. Po pozměňovacím návrhu 124 končím hlasování. 17 ku 10, takže přijato. Ústní pozměňovací návrh od pana Beleta. Číslo jedna. Musím to vysvětlovat? si pro? Bez problémů? Ano, ten text máme. Takže kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 125. Ten odpadá. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 132. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno 133 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 134 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 135 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 136 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 137 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100, ne, to 140 odpadá, 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato 143. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 144. Pro, proti, ověříme. Zahoji. Končím hlasování. 11 pro, 18 proti, zamítnuto. 144, pardon, 145 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 146 a 147 jsou identické pro, proti zdrželi se přijato. 148 pro, proti ověříme elektronicky, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 15 ku 15, 50-50 zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se přijato, 150 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato, dostáváme se k číslu 157 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 158 pro, proti, zdrželi se, ověříme, zahoji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 159 a 160 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 161 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 162 pro, proti, zdrželi se, přijato 163 pro, proti, zdrželi se, schváleno 164 pro, proti, zdrželi se, schváleno 165, 6 a 7 jsou identické, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 8, kdo je pro? Proti zdr- ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Končím. 15 ku 15 zamítnuto. 169 a 170 jsou opět identické. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 171 stažen, 172 kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Můžu se zeptat, eh, jestli můžeme hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích najednou. Je to číslo 184 až 185. Můžeme to udělat unblock? Ne, takže uděláme to rychle. 184, kdo je pro? proti, ověříme. 184 zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Skváleno 17 ku 13. 176. Kdo je pro? Neděláme to blok, takže 176. Honem, honem. Pro, kdo? Je pro? Proti? Drželi se? Takže ještě jednou, 176, kdo je pro? Proti? Musíme to opět ověřit, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 k 11, takže přijato. Pan Kavada? Paní předsedkyně? Můžeme udělat 175 až 185 unblock? 175 až 185. Ne, ten návrh tady zazněl a byl zamítnut, takže nemohu dělat. 175, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 177, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 178, pro, proti, zdrželi se přijato 189 pro, proti, zdrželi se přijato 180 pro, proti, zdrželi se hlasov přijato 180, 182 pro, proti, přijato 182 pro, proti, zdrželi se přijato 183, 184 tež a 180, 184 pro, proti, zdrželi se přijato 185 pro, proti, zdrželi se přijato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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 15 ku 15. Číslo 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti zdrželi se přijato 11 a 12 identické pro, proti zdrželi se zamítnuto 13 pro, proti zdrželi se zamítnuto 14 pro, proti zdrželi se přijato 15 pro, proti zdrželi se zamítnuto 16 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se, přijato 20 pro, proti, ověříme úvodní ustanovení 20, zahajuji hlasování, končím hlasování, 25 to jako předsedy parlamentu. Takže je to takové gymnastické cvičení, ať nemusíte chodit do fitnessu, jednou zvednete levou, jednou pravou ruku. Takže teď jsme v čísla 21 a 22, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 23. Pro, proti? Zdrželi se přijato 24 pro? Proti? Zdrželi se přijato 25. Můžeme udělat 25 až 31 unblock? Ano? Dobře, takže 25 až 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže teď přikročíme k závěrečnému hlasování. Použijte prosím svých karet, takže otev- zahajuji hlasování, kdo je pro tuto zprávu. Končím hlasování. 24 pro, 3 proti 1 se zdržel, takže pane Lukagarde, blahopřeji. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho jednání. Jde o označení evropské dědictví. Paní Paliadeli je dnes přítomná je to naše zpravodajka pro tuto zprávu. Myslím, že naposledy jste měli možnost eh, seznámit se se, se stanovisky různých národních parlamentů k tomuto tématu. Je to zajímavé čtení. Já jsem si dala tu práci a pročetla jsem si, eh, jak se k tomuto označení evropského dědictví vyjádřil francouzský senát a doporučuji to k četbě. Němci se chova, zachovali dobře, jsou proti, eh, jsou, pardon, jsou pro a francouzi jsou trošku uh, ve svých názorech uh, nejednotní. Já si myslím, že uh, to je dobrá, dobrý podklad pro argumenty k té naší diskusi, takže předávám slovo paní Paladeli, aby se vyjádřila k tomuto návrhu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Francouzský senát se vyjádřil tak, že se mu nezamlouvá podstata. To znamená, zda to představuje přidanou hodnotu. Pan Daurt se ptal, jestli eh, tady eh, platí princip subsidiarity. Práce parlamentu eh, není srovnatelná s prací francouzského senátu. Já si myslím, že je velice pozitivní, že výbor pro kulturu mě pověřil převzít eh, tuto otázku. Akce Evropské unie k zavedení označení Evropské dědictví. Je to velkou eh, v odpovědností pracovat na takovéto zprávě. Nejenom proto, Eh, že se to dělá v rámci eh, spolurozhodování, ale a také proto, že tohle by měla být instituce, která by měla vedl, vést k tomu, aby eh, se posílila sounáležitost evropských občanů s kontinentem. Jedná se o posilování evropské identity. To znamená, že jde o prvky, které e, souvisejí s výstavbou e, Spojené Evropy. Už v roce 2005 udělali ministři e, kultury návrh v tomto smyslu, protože chtěli překlenout komunikační deficit mezi Evropskou unii a jejími občany. Eh, domnívali se, že eh, to souvisí s, nedostatečným, nedostatečnými znalostmi Evropské unie a hodnot, na kterých Evropská unie spočívá. Nesouvisí to eh, s nejnovější historií, čili nelze to vnímat k zátěži občanů. Vlády hm, prostě nebyly schopné reagovat eh, včas na hospodářskou krizi a solidárně vystupovat, ale to s tímhle nesouvisí. Prostě měli bychom posilovat eh, kulturu, eh, nebo využít kulturu k tomu, abychom posílili sociální soudržnost. Tento institut už byl posílen na mezinárodní úrovni v roce 2006. 17 členských států se k tomu připojilo a celkem ji přijalo 46 zemí v únoru 2008 pověřenec komise eh, navrhl k, eh, změnit, eh, k změnit tuto mezivládní iniciativu na aktivitu komise. Já a moji spolupracovníci jsme se již, se, jsme se již setkali s komisí, se, s radou, s výborem regionu, s Europou Nostrou a dalšími organizacemi občanské společnosti. A vyměnili jsme si už poprvé názory i s konkrétními aktéry. A myslíme si, že teď se velmi eh, zbližují názory, eh, pokud jde o, nebo na toto označení a na příslušná kritéria. Během této první výměny názorů jsme byli eh, svědky velké schody názorů na eh, mnoho eh, ohledů té, za, té, té zprávy, mnoho no, aspektů té zprávy. Takže zatím je to omezeno na 17 členských států a měli bychom se na ně omezit, nebo bychom to měli rozšířit na celou Evropskou unii? To je otázka. Tak, abych se toho mohl zúčastnit tedy ještě více zemí. Vy asi víte, že evropské kulturní eh, eh, dějství zasahuje daleko za hranice Evropské unie a proto bychom se měli eh, snažit použít alespoň zeměpisné hranice Evropy, pokud už ne hranice Evropské unie. Takže mm, Tohle vznikalo, ehm, tohle vznikalo právě s ohledem na eh, rozměry evropského kontinentu, nikoli Evropské unie. A vzhledem k tomu, že je před námi další rozšíření, tak tohle může být dobrý příspěvek eh, pro další eh, přístupové řízení. Možnost toto aby toto, toto označení dostala i místa mimo Evropu. Byla tedy zmíněna, byla navržena a také jsme hovořili o tom, aby to označení se používalo na mezinárodní úrovni, aby to zlepšilo prestiž EU. Myslíme si, že každá země evropského kontinentu by měla mít možnost se ucházet o přidělení označení evropského dědictví. Samozřejmě je důležité, aby to označení eh, bylo udělováno transparentně a proto tady máme kritéria podle článku 7. A už mám určité zkušenosti mezi státní úrovní a víme, že členské státy musí dodržovat určitá kritéria. Jedná se o kulturní kritéria, ale také Mm, se do toho můžou zahrnout třeba islámské památky, které jsou e, významné. I to přispívá k výstavbě Evropské unie nebo sjednocené Evropy. Myšlenka evropského sjednocení e, sahá až ke Karlu Velkému, takže je to hodně stará myšlenka. A v závěru eh, tady říkáme, že tato instituce hm, vlastně eh, má dva aspekty. Za prvé eh, ochranu kulturního dějství a za druhé prosazování spojené Evropy. Ve článku 19, kterým jsme se intenzivně zabývali, je řečeno, že by eh, na no, toto mělo eh, být vynaloženo 1,93 eh, milionů eur na čtyři roky a to na náklady celého toho projektu a expertního výboru. To označení nepovede k tomu, aby se z toho financovaly jiné akce, například nějaké umělecké výstavy Prostě není to srovnatelné s financováním evropských, evropského hlavního města kultury. A finanční podporou by se také zvýšila ta přidaná hodnota a toho označení. A to je samozřejmě možné, když e, počet, e, když by počet příjemců e, toho označení byl omezený. Potom jsou tady články 10.11, tam se jedná o subsidiaritu. Každá země může každý rok předložit dva návrhy na dvě místa. Je ovšem eh, také možné, že předloží eh, každá země je nějaký návrh, takže bychom jich měli za rok 27. A dohromady eh, by eh, takto mělo být označeno maximálně 81 měst. To je teoretická hypotéza, ale obáváme se, že tím by vznikla jenom eh, byrokracie bez přidané hodnoty a ty provozní náklady potom by byly velice vysoké. A také by se vlastně rozmělnila hodnota té známky. Myslím si, že ta známka nebo to označení by měla být udělena pouze eh, v těm místům, která splní veškerá kritéria. Potom každé dva roky by měla být přijata opatření, a sice kdybychom eh, každých 20, každý rok dostali 27 návrhů od všech zemí, tak bychom eh, asi udělovali eh, ten, nebo museli udělovat to označení za dva roky nebo eh, za jinou dobu. A na to bychom měli tu skupinu těch odborníků, kteří by odpovídali za výběr těch míst. Takže podle článku 8 si myslíme, že je to velice důležité, aby mm, existovala taková skupina, aby to celé bylo transparentní. A příslušní odborníci musí samozřejmě prokázat, eh, že jsou, eh, nebo že budou schopni eh, toto hodnotit. Dále by tam měli čtyři zástupci rady, komise a parlamentu, každého tedy. To znamená, že by tam měl být stejný počet institucí z každé institu- osob z každé instituce ale možná, že by tam měl být také člověk z výboru regionu, abychom měli dohromady lichý počet eh, členů výboru. Tito eh, odborníci, tito znalci se budou muset vyznat v různých oblastech, například v evropských dějinách, kulturních stacích a tak dále. Neměli bychom se omezovat na ty tři instituce, to znamená komisi, radu a parlament. Ale budeme potřebovat eh, i eh, zeměpisnou vyváženost. To znamená eh, článek 11 a 13, konečný výběr. Konečné rozhodnutí bude přijímat Evropská komise na základě zprávy předložené Eh, v expertním panelem. Já jsem měla trochu obavy ohledně kompetencí komise. V tom původním návrhu se hovořilo o rozhodování ze strany nezávislé komise. A není tomu tak, že to bude opravdu komise, která se bude držet doporučení eh, těch odborníků. Chtěla bych zdoraznit, že je potřeba najít eh, ještě vhodnou eh, úlohu pro Evropský parlament, pokud je udělování tohoto označování, označení. Zatím nebyla vypracována žádná metoda. Pokud je o článek 12, místa, která eh, mají mm, nadnárodní charakter v tom smyslu, že eh, více než jeden členský stát budou moci eh, navrhnout určité místo k označení evropského dědictví. Pokud bude mít každý členský stát uh, uh, navrhnout dvě místa, tak budou moci ty dva členské státy se najednou um, shodnout. Pokud je o článek 18, tam se hovoří o tom, co by se mělo stát uh, s těmi mezistátním označením. Například pokud, pokud Eh, eh, už některé eh, místo bude mít jiné označení. Máme různé návrhy, pokud je to označení. Byl návrh, že by se mělo zachovat to původní označení a pokud bude odpovídat i těm novým kritériím, tak lze podat žádost a toto místo obdrží i to nové označení kulturního dědictví. Pokud jde o logo, tak eh, to se neřeší v tom návrhu, nicméně ráda bych to krátce zmínila. Máme již staré logo a necháme navrhnout nové logo na základě mezinárodního konkurzu, tak abych se mohlo rozhodnout mezi tím novým a tím starým mezistátním označením. Takže na závěr ten návrh eh, komise Eh, má sice dobrý úmysl, nicméně ten postoj je velice byrokratický. Tato instituce eh, by měla být ve svých postojích přesvědčivější. Jdeme, jde nám o kulturní dědictví. Je to velká devíza našeho kontinentu. A toto označení by mělo sloužit jako nástroj pro šíření eh, kulturních hodnot. Eh, nechceme mít v podobě tohoto označení další byrokratický nástroj. Naopak prostřednictvím tohoto označení by se měla, mělo šířit povědomí o evropské kultuře. Takže tolik z mé strany a e, ráda se vyslechnu vaše komentáře. Eh, tato zpráva bude předložena v polovině příštího měsíce. Děkuji. Eh, paní Schmidt. Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière pour l'échange de vues et en écoutant... Euh, Minulý týden eh, při měně názoru paní Paliadeli zaprvé tedy nevím úplně přesně, co se tím myslí, evropské kulturní dědictví, protože je to natolik široký pojem, že do toho každý dá, co eh, myslí. Takže nejprve bychom se snad měli rozhodnout, co tím vlastně myslíme a poté, co to značení má představovat. Je to eh, skutečně co si kulturního, jak říká paní Paliadeli, nebo to má být i označení historických památek a o co nám jde, aby lidé měli pocit, že skutečně patří do Evropské unie. Tady vzniká řada otazníků. Paní Paliadeli několikrát zmínila slovo památky. Já nevím, jestli hovoříme jenom o památkách, může to být třeba i věra, může to být i nehmotné dědictví, když se podíváte na seznam těch eh, míst, která již to označení získala, zdaleka to nejsou jenom památky. A otázka je, co eh, toto eh, značení nám dá ve smyslu přidané hodnoty, co tím vlastně sledujeme. a e, ta konkrétní místa, e, co ta z toho budou mít? Budou součástí sítě, budou přitažlivější pro turisty, jako je tomu u památek světového kulturního dědictví UNESCO. A jak to budeme dělat? Budeme to označovat každý rok? A všechno samozřejmě, co je vzácné, je i drahé. drahé. Možná 27 je moc, možná, že bychom měli spíše to číslo snížit a možná, že bychom měli e, postupovat po tématech. Prostě mohli bychom zvážit takovéhle věci a jakou úlohu má hrát Evropský parlament při rozhodování. Protože, jak jsme viděli, tady vlastně komise rozhodla a informuje parlament o svém rozhodnutí. Proč bychom nemohli čerpat inspiraci z postupu, který se používá pro stanovení evropských hlavních měst kultury? Protože do toho parlament má co mluvit a funguje to. Tam vždycky je názor stanovisko parlamentu. Čili jsou to stanoviska parlamentu, která se berou v potaz. Je to určitě velice důležité, že parlament by se k tomu měl vyjádřit. A nakonec o co bychom vlastně žádali země, co by měli splnit nebo co by nám měli poskytnout, pokud by se ucházeli o toto značení. Taková žádost samozřejmě znamená, že daný stát na sebe vezme i určité závazky. To musí být také jasné. Co musí stát vykonat, jakou snahu musí vynaložit, aby se mu tohoto značení dostalo. Určitě různé země se budou muset snažit různým způsobem, takže to je nepa pár otázek, které tu mám, pan Fises. Děkuji. To je zajisté skvělá myšlenka. Ale e, je s tím spojeno mnoho otazníků. Některé už tady zazněly z úst kolegyně. E, paní Sanchez Schmidt. V tom návrhu se hovoří o dvou eh, místech pro země, ale srovnejte si velikost Německo a Malta Při veškeré úctě Malta eh, těžko tam může mít eh, tolik míst, která by si, památek, která by si to zaznoč, zasloužení označila. Takže mně to připadá divné, když se řekne po dvou na každý členský stát. A také jsem pochopil, že ty návrhy mají přicházet ze samotných členských států ale co kdyby třeba se mohl o to ucházet také nebo mohl navrhovat e, Evropský parlament nebo nějaká združení, asociace. To by také jistě stálo za zamyšlení. A pak jsme slyšeli o expertním panelu, o expertní skupině, která má volit, e, vybírat z těch žádostí. A kdo bude mít konečné slovo? E, bude to komise nebo bude mít do toho co mluvit i parlament? A jestliže to značení někdo získá, jaké povinnosti z toho vyplynou? Udržovat zase to eh, pomátku, nebo můžete to značení zase odejmout, když kritéria už nebudou splňovaná? Pan Matula. příjmů. Děkuji. Já si myslím, že je důležité, že je důležité uvědomit si, nebo je důležité to, co nám řekla naše kolegyně. Dacă nu poate vom găsi în anii următori chiar resurse de mărire a lui, dar cred că putem. Takže ten milion možná nestačí. Možná se nám to eh, zase časem podaří zvýšit. Já bych měl eh, návrh, eh, který se týká výběru těch jednotlivých mm, míst. Ten by měl proběhnout, nebo měl by ho vybírat odborný výbor. To je komické. Článek 13 říká, že označení kulturní dědictví je v zásadě udělováno na neomezenou dobu. Proč to říkám? No, proč si myslím, že je to uh, podivuhodné? Tato neomezená doba bude potom eh, během ní bude probíhat monitorovací proces a jednou za čtyři roky se to bude znovu ověřovat. To znamená, že to je další věc, která bude stát peníze. A pozorhodné také je, že když ten výběr eh, bude činit expertní skupina, tak eh, ta, ten dozor potom bude provádět daný členský stát. A proto bych navrhl následující. Členský stát aby místo toho dozoru nebo od toho monitoru jednou za čtyři roky, protože členský stát má samozřejmě v zájmu eh, si to ponechat, to označení, by měl tedy e, sám e, udržovat to místo v dobrém stavu. Nebo eh, potom může stáhnout ten, nebo to, to označení, když už to místo nebude odpovídat tomu dobrému stavu. A také doufám, že to hodnocení po prvním roce, které se tady navrhuje, doufám, že co nejvíce eh, měst dostane eh, toto označení, ale mám otázku. Když eh, takové místo nesplní podmínky, může, opladit, může podat ten návrh znovu později? Co to znamená, že se tady smí zúčastnit jenom jednou v tom daném eh, státě? Děkuji vám za eh, pozornost a doufám, eh, že se bude vždycky účastnit jedno v místo. Siegel. Herr Taveres. Takže to byl ještě problém tady s tím označením. Pár Taveres. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já si myslím, že toto je jeden z případů, kdy eh, chceme něco udělat v praxi, ovšem zatím neznáme teorii. To tím chci říct, že s tímto návrhem souhlasím. Jde o označení kulturně dědictví a jde tady o řešení eh, praktických věcí, jako je například počet těchto navržených míst. Bude to 27 označení ročně já si myslím, že to by automaticky znamenalo ztrátu hodnoty tohoto označení. Je tady určitě zajímavý návrh, aby tady probíhala demokratická kontrola ze strany Evropského parlamentu. Neznamená to však, že tato kontrola znamená e, přínos kvality, ale jde nám hlavně o transparentnost vůči občanům a právě proto si myslím, že by nebylo od věci, pokud bychom tady vedli konstruktivní debatu v našem výboru, abychom dospěli k rozhodnutí a abychom se vyjádřili jakožto příslušný e, výbor a abychom se mohli na této aktivitě aktivně a konstruktivně e, podílet. Máme zde více než čtyři politické skupiny. V tomto výboru to znamená, že tady se nevyjádří celý parlament. To je tak e, úvodní poznámka. Myslím si, že bychom se měli teď zabývat eh, oblastí působností. Paní zpravodajka již úvodem sdělila, že tento projekt by měl být omezen na eh, evropské území, ale že tady je i možnost, aby zasahoval i mimo. To je zajímavá úvaha. Čistě teoretická, ale možná ne až tak teoretická. Otázka totiž zní, jak eh, bude vypadat Evropská unie, vypadat v budoucnosti. Dívejme se nejenom na minulost, ale i do budoucnosti. Budeme se eh, v rámci této aktivity eh, věnovat pouze identitě v rámci EU anebo identitě Evropy jako takové. Já pocházím z Portugalska a mnohdy pochybuji o tom, zda portugalská eh, kultura um, patří jenom do Evropy nebo je třeba do Brazílie. Podívejme se eh, na místa, která v Portugalsku již toto označení získala. Jsou to katedrály, potom knihovny nebo kláštery. Ano, eh, knihovna představuje nejenom materiálně, ale i nehmotné dědictví kam patří také třeba zrušení trestu smrti. Portugalsko bylo první zemí, kde byl zrušen trest smrti. Téměř každý měsíc se ve Štrasburku hovoří o trestu smrti, který stále platí mimo Evropskou unii. Takže je to označení, které by nemělo směrovat, směřovat pouze dovnitř, ale i navenek. Myslím si, že by to byl ta, také příspěvek Evropanů směrem ven. Myslím si, že bychom neměli měnit toto, název toho značení, měli bychom diskutovat o tom, jaký přínos nabízí Evrop, Evropa, Evropská unie světové kultuře. Děkuji. Požádala bych vás, abyste se vyjádřili stručně, protože jsme tlačeni Eh, časem a potom požádám svoji kolegyně, aby mě zastoupila, protože budu muset již dolů. Takže paní Pelc? Pelc. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já považuji tento návrh za vynikající. Myslím si, že se nám jeho prostřednictvím podaří zlepšit evropskou identitu. Dovolte několik návrhů toto označení kvality, respektive tento eh, titul, se musí vztahovat na minulost, ale musí také nabídnout určité poselství budoucnosti. Musíme se pokusit vytvořit nějaký jednotný titul, jednotné označení. Pokud jde o to označení, tak se eh, týká památníků památných míst, já bych však ten okruh míst chtěla rozšířit. V Evropě totiž existují i další hodnoty nehmotného charakteru, symbolické hodnoty. Je navýsost důležité, aby při kandidatuře na toto označení eh, byla vždycky uvedena určitá tematika jde o to, aby se rozlišovalo mezi návrhem eh, označení pro hmotné či nehmotné dědictví. Pokud jde o dodržení podmínek, tak eh, bude vždycky předkolo výběru na národní úrovni a otázka je, zda členské státy budou vyžadovat eh, jednotné podmínky, zda budou platit jednotné podmínky ve všech státech pro toto úvodní kolo rovněž považuji za důležité, aby toto označení um, bylo komunikováno směrem k občanům. A dalším uh, návrhem je, aby existovala síť pro tato uh, pro místa s tímto označením. Děkuji, paní Rana. Velice stručně, paní předsedkyně, dovolte několik poznámek. Já si myslím, že se tady ukázalo, že musíme eh, zpřísnit eh, kritéria pro eh, poskytování tohoto označení. Musíme se vydat novými cestami. Já pocházím z hlavního kulturního města z roku 2003 a vím, jak je to pro to místo důležité. Dochází k velké integraci. A právě proto bychom tohoto označení měli využívat k tomu, aby eh, to bylo pro obyvatele eh, přínosné. Já si myslím, že bychom měli využít možností, eh, které nám dal komise. vyjádřit jste tady k tomuto, k tomuto tématu. Existují již označení na základě mezistátních smluv, ale Myslím si, že ta kritéria, která eh, doposud platila, bychom měli eh, zpřísnit. Ano, sekretariát se bude snažit, eh, aby ta označení, která již existují, byla tedy byla, byla k dispozici, aby o nich byla podána informace. Paní Kosta? Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce, protože velice jasně zmínila řadu velmi citlivých otázek a slyšeli jsme i zajímavé reakce kolegů. Ale musíme si říct jednu věc jasně. Jestliže se má jednat o přechod od státního rozhodnutí, rozhodnutí na úrovni státu k rozhodnutí na úrovni Evropské unie, pak vzniká zase citlivá otázka ohledně výběru. A to už nehovořím o tom, jakou úlohu by měl hrát Evropský parlament. Je třeba zdůraznit dva aspekty. Určitě by bylo také zajímavé, kdyby členské státy do toho zapojily i vědeckou komunitu a veřejné mínění vůbec při výběru těchto kandidátských míst, protože to by byla taková Eh, takový důležitý příspěvek v té předběžné fázi výběru předtím, než bude výběr na evropské úrovně. A pak mluvíme, že tady bude ta expertní úroveň a pak komise, parlament, rada, čili je tady řada různých eh, úrovní a nesmíme zapomínat na to, jak se dělá ten předběžný výběr. V textu je řečeno, že na rozdíl, na rozdíl od toho, jak to dělá třeba Rada Evropy přidaná hodnota tohoto konkrétního značení evropského dědictví by znamenalo, že bychom vlastně to udělovali nejenom historickým, kulturním památkám, ale mělo by to být vždycky něco, co je symbolická pro evropskou kulturu a proces evropské integrace. Ku příkladu, v mé zemi bychom mezi pomínky našli, nebo památkami, našli také ehm, rodiště eh, otců zakladatelů Evropské unie, protože to má nepochybně význam. Čili, jak říkají kolegové, otázka je také, jak chceme představit evropskou identitu zbytku světa. Neboli musíme se zamyslet nad tím, v čem konkrétně spočítá konkr- eh, specifický evropský aspekt tohoto značení. A dále se domnívám, že musíme také zvážit eh, to, aby se věci opravdu posuzovaly podle podstaty, podle zásluh, nejenom, že se to bude dělat automaticky na úrovni členských států. Ty samozřejmě budou mít eh, zodpovědnost za předložené návrhy a určitě také by bylo dobré utvořit tady síť míst, která mají toto značení, ale tu celou věc by bylo třeba zvládat, řídit a nadále sledovat. Neboli to značení by nemělo být něco, co někdo dostane takzvaně zadarmo, ale mělo by to znamenat i zapojení, závazky i veřejného mínění, aby to opravdu bylo důvěryhodné. Paní Šelke, potom pán Skurie a potom eh, komise. Za um, velice rozsáhlou představu všech těch problémů, jak nám to tady přednesla paní zpravodajka. Samozřejmě, že se zaměřujeme i na, neamerit, na nemateriální hodnoty eh, v Evropě, to nás totiž tady spojuje. Jak už zmínili i předřečníci, možná, že sdílíme cíle, ale stejně důležité jsou i cesty k nim a provádění tohoto plánu nebude lehké, ale těšíme se na návrh zprávy. Transparentnost je velice důležitá pro cel, celou tuto věc, aby se nevytvářela také nadměrná zbytečná byrokracie, zejména při omezeném rozpočtu. Chtěla bych také zdůraznit příležitosti využít přístupu eh, ze, spo, ze, z dola nahoru, aby se zapojili občané, protože to je nakonec jeden z deklarovaných cílů tohoto projektu pak v této diskusi se zmínily věci, která mě připomíná to, o co jsme měli, jsme hovořili o Europeana. To má také co dělat s digitalizací eh, kulturního dědictví Evropy. Takže bych byla ráda, aby se nám podařilo najít způsob, jak zapojit eh, občany a také nová média, jako je internet a další proto, abychom mohli šířit hodnoty spojené s kulturním dědictvím v Evropě a abychom mohli také napomáhat interakci mezi občany, mezi občany z Evropy a ze zemí mimo Evropu, protože eh, máme co dělat s globálním prostředím, myslím tím internet a tady si myslím, je důležité myslet i na to, jak zapojit lidi, kteří jsou mimo Evropu, aby se dozvídali více o kulturním dědictví Evropské unie. Tento projekt eh, se snaží věč, o větší porozumění, co to je vlastně Evropa. K tomu by měl přispět. A proto je důležité, abychom tady nevytvářeli něco, co by bylo byrokratické, netransparentní, zbytečně drahé a nepříliš relevantní, protože nakonec má to co dělat s image eh, v očích lidí. Takže si myslím, že bychom se měli snažit ambice držet tak, aby ta věc byla uředitelná, zvládnutelná, funkční a naše skupina se velice těší, že v tomto směru bude nadále spolupracovat s paní zpravodajkyní. Děkuji. Sì, grazie Presidente, sarò molto veloce perché è stato già detto molto e forse il punto è proprio qui. Eh, anche... Tak už toho tady hodně uh, uh, bylo řečeno a a já se velice těším na to, co nám řekne komise. Komise vydala sdělení a tam nám sdělila, že to je vynikající myšlenka pro evropskou identitu, ale eh, pane předsedo, eh, je to tak trošku eh, prázdný rámec, je to takové schematické a budeme to muset ještě něčím naplnit. Evropský parlament k tomu může docela jistě hodně říct. To je jisté, ale musíme to projednat ještě dále na našich vlastních frakcích. Máme tady celou řadu dalších myšlenek Nicméně frakce musí eh, tedy dát eh, úkol svým eh, zpravodajům, svým stínovým zpravodajům. jak říkám, bylo řečeno mnoho, nemá tady, určitý, tady určitou potřebu toto prohloubit a nějak vyjasnit. Ale podívejte se mm, na trvalost té známky. Lze ji mm, odejmout, lze ji vrátit časem, Kolik jich má být rozdáno? Má být, musí jich být 27 každý rok. Musí to být jedna každý rok? Protože časem některé členské státy budou přicházet s návrhy, které už nebudou tak velkolepé jako návrhy eh, z jiných členských států, protože jim ta místa budou docházet takže tady máme pořád hodně věcí, které třeba projednat a proto se těším na prohlášení komise. Myslím si, že každá frakce se nad tímto bude muset pečlivě uh, zamyslet. Myslím, že, to, že je to důležitá věc. Něco, co je opravdu velice důležité pro evropskou budoucnost. Děkuji. Teď je uh zřejmé, že potřebujeme ještě eh, další informace. Máme tady paní eh, Brancen a ta je tedy teď eh, na řadě. A potom ještě možná vezmeme další otázky. A potom skončíme přesně v 6.30 po Německu. Takže komise. Um, a... Děkuji za vaše komentáře a samozřejmě budeme velice rádi za spolupráci s Evropským parlamentem a radou v příštích měsících při práci na zlepšení tohoto textu, tak aby ten text zahrnoval eh, všechny připomínky a názory. Pokud jde o metodu, tak rád bych připomněla, že tento návrh vychází z velice širokých veřejných konzultací již se účastnilo 220 organizací a byly to organizace, eh, které mnohdy byly eh, združeními, takže ten celkový počet organizací účastnících se konzultací byl mnohem vyšší. Také jsme provedli eh, posouzení dopadů. Myslím, že je také dobré připomenout, že tento návrh také původně vychází z akce, které došlo v roce 2008 během francouzského předsednictví. Tehdy přijala ráda eh, rozhodnutí, bylo to v listopadu 2008, kdy vyzvala komisi, aby eh, rozjela akci na, na vytvoření tohoto projektu označování a aby eh, vyzvala členské státy k účasti. Několik eh, slov eh, k těm hlavním eh, bodům, které zde zazněly. První se týká zeměpisná, zeměpisné působnosti. Dovolte, abych vyjasnila, proč se komise rozhodla omezit toto označení prozatím na 27 členských států. Jedním z těch důvodů je vlastně cíl tohoto označení Eh, který měl zblížit evropské občany a přiblížit je k Evropské unii a byl tady požadavek, aby tato označení doplňovala jiná označení. Takže to je jedno hledisko, bylo jedno hledisko. Druhým hlediskem je toto. Jak je vám jistě jasné, tak se bude jednat o složitý proces, eh, v rámci něhož bude probíhat výběrové řízení ve 27 národních nebo členských státech v té důvodové zprávě uvádíme však, že první hodnocení eh, bude provedeno šest let po iniciativě, potom se eh, vyhodnotí ten zeměpisný záběr. To je důležité, poněvadž eh, my jsme uvedli, které země budou v tom kulturním programu. Eh, protože dlouhodobě budou eh, plynout eh, finanční prostředky z kulturního programu. Takže tolik k tomu rozsahu působnosti. Otázka zní také, jaká je přidaná hodnota této iniciativy. Každé to místo musí nějakým způsobem odkazovat na historii, musí mít svůj příběh. Takže jde o symboliku nejde o to, jak to místo vypadá. Je tady také prvek vzdělávání, jde o informace poskytované mladým lidem, takže nejde o ochranu památek. Takže informační eh, aktivity s ohledem na tato místa budou důležité. Jde také o otevření sítě těchto míst s označením, to je klíčový aspekt návrhu a jednou z úloh komise bude podpořit eh, činnost eh, této sítě tak, eh, aby se vyměňovaly osvědčené postupy a aby se ta místa navzájem zviditelňovala. Pokud jde o ten proces přidělení označení, tak v souladu s článkem 291 smlouvy o fungování Evropské unie bude se jednat o realizační opatření. To bude uhlá komise. Takže to označení vydá komise. V rámci evropských hlavních měst kultury je jiná metoda. Pokud jde o ten proces eh, výběru, tak je velice zlouhavý Ehm, to eh, ten výběr provede rada a parlament k tomu dá své stanovisko, ale eh, pro ta města, tak to je to, je to poměrně ne, ehm, těžkopádný proces, málo flexibilní. Pokud jde o úlohu parlamentu, tak na základě konzultací eh, se ukázalo, že úspěch této iniciativy do velké míry Eh, závisí na důvěryhodnosti hned z počátku. A je tady schoda v tom, že výběr musí eh, být založen na nezávislém výběrovém řízení. My tedy navrhujeme, aby odborníci v tomto evropském panelu byli nezávislí. Nicméně navrhujeme, aby evropské eh, instituce, čili parlament, rada a komise, tento Eh, panel odborníků jmenovala. Další věc se týkala eh, definice toho, co to je kulturní dědictví. Eh, je to poměrně široká definice, patří sem kultura, historie, patří sem také nehmotné dědictví a rovněž také určité dějství, které se, mm, ne, které se vztahuje k tomu kterému místu. Tento pojem je vyjasněn v článku 7 odstavci 1. Jsou zde tři aspekty. To místo e, musí mít e, celoevropský význam. Za druhé, Eh, musí to být místo, které se hrálo úlohu v historii a v evropské integraci. Eh, musí být spojeno s nějakým průmyslovým, vědeckým či eh, uměleckým počinem a musí to být místo, které se podílelo na podpoře hodnot, jako je kulturní diverzita, tolerance, solidarita. Další otázka týkající se rozpočtu na tuto iniciativu. Rozpočet je poměrně skromný, ale domníváme se, že ty náklady nebudou tak vysoké. Uvažuje se o rozpočtu milion 350 eh, tisíc euro ale nejsou tam eh, náklady na pracovníky, dojde pouze k přesunu stávajících pracovních míst. To je výsledek koncenzu členských států. Členské státy eh, chtěli rozpočet minimalizovat a chtěli, aby to byla iniciativa, která nebude, která sebou neponese eh, vysoké náklady. Takže na základě zásady subsidiarity bude, velk, bude větší část eh, nákladů spočívat na národních místech, no, na, na jednotlivých členských státech, pardon. Ten kulturní program je velice malý, je to 400 mm, milionů euro, což je rozpočet na 35 států. Pokud jde o eh, to logo, tak eh, to vzejde z veřejné soutěže, to máme v plánu. Eh, chceme Evropu takto zveditelnit a přitáhnout mladé lidi. Další otázka se týká výběrového řízení a počtu těchto míst. K tomu počtu bych ráda řekla, že my navrhujeme, aby během těch let, kdy se budou místa vybírat, eh, přišly návrhy maximálně na dvě místa z každého členského státu a Znamená to, že bude vybráno jedno. Neznamená to však, že musí být jedno vyznáno, pokud ani jedno z obou navrhovaných míst nebude splňovat kritéria, tak eh, nebude vybráno ani jedno. Ale může být vybráno maximálně jedno. To znamená, že v jednom každém roce bude maximálně 27 míst, která dostanou toto označení. Otázka týkající se kritérií pro to předkolo výběru na národní úrovni, tak ta kritéria budou stejná, jako jsou kritéria podle článku 7 pro ten evropský panel. Pokud jde však o organizaci tohoto eh, předkola, tak na základě zásady subsidiarity to bude věc eh, členských států. Toto předkolo můžou koncipovat členské státy podle vlastního uvážení a žádosti na základě tohoto předkola potom bude potřeba předložit eh, k určitému datu. Pokud je o monitoring, tak v našem současném návrhu hovoříme o tříletém období výběru, bude zde také dvouleté přechodné období, potom budou tři roky pro výběr a každé čtyři roky e, bude provedeno, proveden monitoring. Členské státy předloží zprávu Evropskému panelu, který ji proskoumá a v případě nutnosti dá svá doporučení. Pokud dojde k nějakým problémům, tak tento panel může iniciovat dialog e, se členským státem za účelem vyřešení daných problémů a splňování kritérií je tady také pragmatický proces tohoto řešení. Pokud na konci tohoto procesu nápravy eh, nebude místo splňovat kritéria, může být označení odejmuto a komise přijme rozhodnutí na základě doporučení panelu. Stejným způsobem, jako bude rozhodovat o přidělení označení. Teoreticky zde není žádná překážka k tomu, aby to, které místo opětovně požádalo o přidělení označení. Takže tolik k těm hlavním bodům a ráda zodpovím i další otázky, budou-li nějaké. Kiitoksia. Sitten annan vielä Rova Palja Deelille puheenvuoroja. Děkuji. A nyní dávám slovo zpět eh, zpravodajce paní Palely. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také eh, zástupkyni komise za to rozsáhlé vysvětlení, které nám, nebo to vysvětlující doplnění, které nám jsem zde převedla. Pokud je o to logo, tak o tom už jsme také vedli diskusi a i já bych nejdříve chtěla říci, že když hovoříme o místech a o památkách, tak samozřejmě bychom měli také hovořit o myšlenkách o nehmotném kulturním dědictví různého typu. Evropské kulturní dědictví, když má být eh, tak jako široce eh, definováno eh, podle těch kritérií, tak vás poprosím o podporu, abychom ta kritéria mohli nastavit správně. Mohli nastavit správně. Neměli bychom ovšem také zapomínat na to, že toto eh, sdělení, tedy toto, tento návrh projde spolurozhodováním, takže dvakrát, třikrát jsme byli svědky toho, že eh, se musíme pokusit dosáhnout toho nejlepšího a dospět ke společnému rozhodnutí. A podle toho potom dopadne počet těch jednotlivých lokalit nebo těch označení. Záleží tedy na kritériích a samozřejmě také na rozpočtu. Závisí to samozřejmě na tom, kolik rozdáme těch označení. Když dostane eh, označení každý rok. 21 zemí, říká řečnice, tak eh, můžeme eh, očekávat, že prestiž a kvalita toho označení poklesne a za 10 let bychom jich měli 210. To nevím, jestli je ta správná metoda. To by oslabilo prestiž té instituce. A možná, že bychom zase museli být flexibilnější k tomu počtu těch příjemců označení. Možná, že bychom používali dokonce vícerá označení. Opravdu je těžké pojmout eh, veškeré aspekty eh, kulturního dědictví jednou eh, známkou, s jednou značkou. Pan Tavares předložil určitý návrh, už tady bohužel není, on říkal, že kulturní výbor musí sehrát poradní eh, roli při eh, rozhodování komise. A tím eh, by se měl vyřešit ten problém, o kterém se dříve hovořilo. To znamená, že kdybychom měli poradní roli o zastupcích parlamentu, tak samozřejmě mm, nebudeme se omezovat na těch 27 zemí. Komise by mohla říct ne. My si myslíme, že hranice Evropské unie bychom tady měli překročit. Kdybychom to, eh, kdybychom eh, to vztáhnout na eh, hranice evropského kontinentu. A pan Tavares tady také přišel s velmi dobrým odkazem na mezinárodní kulturu. Například řekl, že poprvé byl trest smrti zrušen v Portugalsku. No, máte moji e-mailovou adresu a já se budu moc těšit na eh, vaše návrhy, eh, které by mohly přijít hod, až budu eh, pracovat zprávou k hlasování. Za měsíc dostanete text. Tak budeme o tom dále jednat 2. září. Zítra bude jednání koordinátorů v 11. Pardon, 9 a v 9.45 budeme mít eh, řádné zasedání. Děkuji. Yes, because it's too it's huge. If you like, I support you. Yes, please do. And if you have any ideas, I would be appreciated very much.